Okay. So good, uh... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zahájil jednání našeho výboru, hospodářského měnového výboru. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. To tedy budu považovat eh, za Schválené sdělení předsedy. Žádné dnes pro vás nemám a nemám ani žádné zprávy o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Proto přijdeme hned k bodům 4 a 5. Velice rádi mezi sebou vítáme pana zpravodaje Ludvíksona z SND a jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci Evropského elektronického průkazu služeb zavedeného nařízením a příslušné nařízení, kterým se tento Evropský elektronický průkaz služeb zavádí a související správní prostředky. Je to stanovisko pro výbor IMCO. Jak možná víte, v lednu 2017 Evropská komise předložila balíček opatření, jejíž cílem je usnadnit přeshraniční poskytování eh, služeb tak, aby se lépe propojil vnitřní trh. A jeden eh, z těch cílů se týkal právě, nebo prostředků se týkal eh, zavedení toho evropského elektronického průkazu. To znamená, že by šlo vlastně o celé elektronický proces, který by umožňoval poskytovatelům služeb plnit veškeré formality, které jsou požadovány v druhém členském státu a byla předložena eh, zpráva k tomu, aby ten návrh komise byl zamítnut. Je to tedy doporučení pana zpravodaje, o kterém nyní budeme diskutovat. Pan zpravodaj bude mít sedm minut, pak stínový zpravodajové každý čtyři minuty a potom, pokud budeme mít čas, tak můžeme ještě mít každý aj dvě minuty na poslance. Nyní tedy předám slovo panu Ludvíksonovi a ten bude moci v sedmi minutách vysvětlit uh, bod 4 a 5 pořadu jednání. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že mi dáváte slovo, pane předsedo. Jistě není pochyb o tom, že dnes je nezbírně nutné, v Evropě dát podněty eh, eh, elektronickým službám a jeho trhu. A nedostačující je, co zatím na trhu máme. A proto vítám prostředky, které vedou k tomu, aby se zlepšil volný oběh elektronických služeb ale to jde ruku v ruce s vysokými požadavky na spotřebitele, na zaměstnance a je, musí zabez, je třeba zabezpečit, aby stejné podmínky platily pro eh, všechny firmy. Návrh Evropské směrnice eh, pro zavedení Evropského elektronického průkazu eh, usnadní nabizitelům nabízet služby v přeshraničním rámci a tí, to by mělo také usnadnit, aby se firma usadila a zavedla pobočku v jiném členském státě. Tento návrh na jedné straně obsahuje nařízení, které definuje obsah a na druhé straně je návrh směrnice stanovicí postupy a jednotlivé modality. Komise se domnívá, že existuje přidaná hodnota v tomto návrhu pro zavedení elektronického průkazu služeb. Jak všichni víte, nejsem přesvědčen o tom, že to tak zcela je pravdou. Kromě toho sdílím celou řadu kritických bodů, které byly vyjádřeny ze strany mm, e, zúčastněných stran, odborů a zástupců průmyslu Protože jsou to ti, kteří tímto návrhem možná utrpí největší újmu. Ti kritizují, že tento návrh nepředstavuje ve skutečnosti žádnou přidanou hodnotu. Například vím, že sektor pojišťování a e, e, kritizuje specifická pro na něho se vztahující ustanovení v textu, e, spočívající na nesprávných domněnkách a celá řada ustanovení měly-li být implementovány, by způsobily celou celou řadu nákladů, aniž by představovaly vysokou přidanou hodnotu. Vím například, že ve stavebním sektoru panují obavy, že zavedení Evropského elektronického průkazu služeb eh, vlastně ilegální práci na černo eh, naopak ještě podpoří. A proto se domnívám, že by bylo daleko lepší, eh, kdybychom naslouchali těm nejrůznějším pochybností a názorům z průmyslu a jednotlivých sektorů. A návrh komise hovoří o celé řadě významných otázek. Například se jedná o to, eh, když člověk podá žádost o udělení takového elektronického průkazu v hostujícím eh, státě, tak tento průkaz může být vystaven ani když hostující stát nemá dostatek času na kontrolu. To je jakoby eh, mlčký sou, mlčící souhlas a to těžko mohou akceptovat. Kromě toho se tady otvírají dveře proto, aby bude-li tedy udělen elektronický průkaz služeb nemůže být dostatečně kontrolován. Také se domnívám, že časové lhuty jsou příliš krátké, tak aby členský stát, na kterého se bude obracet, vůbec nebude mít kapacitu vyřídit a důkladně nejdřív předtím proskoumat tu žádost. K tomu přistupuje, že neomezená platnost takového průkazu je problematická, protože údaje, které se musí zapsat při žádosti, už mohou být dávno potom zastaralé. A domnívám se, že než se zavede nový systém, bylo by třeba skutečně popřemýšlet o tom, zda se tím může dosáhnout zamýšleného účelu. Chceli se zavést nový systém prostřednictvím tohoto průkazu je bezpodmínečně, aby ten systém byl jednoduchý, jasný a předvydatelný, tak, aby mohl být dosažen cíl toho legislativního návrhu. Podle mého názoru je to příliš složité obsahuje celou řadu nejasností ve zcela významných ústředních otázkách. A to dodatečně je komplikováno ještě tím, že je tam celá řada technických odborných opatření, takže to celé v praxi nebude bezpodmínečně fungovat dobře. Kromě toho, na základě toho, co jsem řekl, dospívám k závěru, že je třeba skutečně položit si otázku, zda návrh komise skutečně představuje přidanou hodnotu. Neznamená to spíše to, že se zavádí dodatečné příliš komplikované byrokratické struktury, eh, které v praxe vůbec nebudou fungovat a po kterých není ani poptávka na trhu. A kromě toho chci poukázat na to, že v této oblasti již existuje řada nástrojů, eh, které by bylo třeba pečlivě analyzovat, aby nám bylo jasno, zda takový elektronický průkaz skutečně může představovat přidanou hodnotu či ne. A dovolte, abych řekl, že vycházejíc z toho, co jsem tady přednesl, bych rád navrhl, abychom odmítli tento návrh komise. Na druhé straně chci zcela jasně zdůraznit, že já sám jsem velice otevřený pro konstruktivní diskusy, abychom si také vyslechli, co řeknou stínoví zpravodajové jednotlivých politických skupin. Děkuji. Děkuji, pane Ludvíksone. Nyní dám slovo panu Matušelovi za EPP, který je stínovým zpravodajem. Máte čtyři minuty. Děkuji. Já bych eh, chtěl vyjádřit své nebo i naše pochybnosti eh, týkající se předmětu diskuse. Zcela zde souhlasím s panem zpravodajem. Příliš nechápu, proč se vůbec tímto tématem v našem výboru zabýváme. Mám určité pochybnosti i o naší příslušnosti toto projednávat. Děkuji v každém případě za návrh. Je tam určitě celá řada bodů, které také můžeme podpořit. Například to, že je nezbytnost stimulovat poskytování služeb. My jsme vždy pro uh, podpůrná opatření. Nicméně mnohé z těchto bodů skutečně patří spíše do portfolia výboru IMCO. Děkuji. Děkuji. To bylo jasné a srozumitelné. Za EKR pan Lunec Šuc. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za kolegu, který to bohužel na dnešek nestihl, nemůže se účastnit, ale poslal mi své poznámky. Pokud jde tedy o tento návrh, tak my jsme se s ním seznámili a máme k němu několik připomínek. Musíme eh, přiznat, že naše eh, skupina také má řadu pochybností k tomuto návrhu, především pokud jde o tu neomezenou platnost těch průkazů. Také máme pochybnosti týkající se časového rámce, který by měl zajistit, že všichni žadatelé o průkaz budou účinně kontrolováni tím hostitelským státem dříve, než ten průkaz bude formálně vydán. Za třetí, Myslíme si, že to odůvodnění v této zprávě je trošku nevyvážené, spíše by se měly zdůraznit eh, ty příležitosti a pozitivní aspekty toho navrhovaného nařízení, postupné odstraňování překážek při poskytování přeshraničních služeb, protože to může mít velkou přidanou hodnotu pro vnitřní trh, eh, omezí se tím pro společnosti byrokracie a také se tím eh, zlepší z čeho si občané mohou vybírat. Takže eh, určitě je zde eh, spousta občanů, kteří si v těch zemích, které mají eh, vysoké HDP, mají tím pádem vysoké služby a určitým způsobem se obávají toho, že může dojít k toho, že budou jejich trhy zaplaveny levnými službami ze střední a východní Evropy. Takže chápu tuto nervozitu. Nicméně jsou tam také ustanovení, která říkají, že hostitelský stát eh, si může ponechat pravomoc aplikovat eh, domácí právní požadavky a mohou také sami rozhodnout ty hostitelské státy, zda vůbec ten daný subjekt může ty služby na jeho území poskytovat. Ten evropský elektronický průkaz služeb by také neměl vliv na stávající povinnosti zaměstnavatelů, nemělo by to vliv na práva a nároky zaměstnanců a myslíme si, že je trošičku předběžné to, co říká pan Ludvigson a také trošičku neúvodněné eh, ten návrh komise zamítnout jako takový. My si myslíme, že řada těchto eh, věcí by se dala vyřešit tím, že by se ten text pozměnil ve spolupráci s hlavním výborem. Myslíme si, že by eh, tento návrh skutečně mohl být velkým krokem kupředu, mohl by eh, pomoci při poskytování eh, služeb Evropské unie a já bych to neodmítal. Já bych té příležitosti využil. Společnosti se určitě ještě určitě mohou obávat, ale myslím si, že by to prospělo našim spotřebitelům a myslím si, že spotřebitelé mají právo na lepší volbu v sektoru služeb a myslím si, že by byli rádi, kdyby tato legislativa byla implementována. Děkuji, že jste přišel a také za vaši práci stínového zpravodaje. Je tady někdo za ALDE? Není? Někdo za GUE? Také ne. Za zelené? Není to sice tím zpravodajka, ale prosím, máte slovo. Ano, já zde zastupuji našeho stíno, naši stínovou eh, zpravodajku. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji a také ostatním stínovým zpravodajům jménem Michel. My jsme si eh, zaznamenali, že Ole navrhuje zamítnout tento návrh a v podstatě se k tomu kloníme také jsme pro návrhy, které mohou podpořit ekonomiku služeb na vnitřním trhu. Nicméně je pro nás zásadní zajistit, že tyto návrhy zaručí, že ty hostitelské členské státy budou mít k dispozici veškeré kontrolní prostředky, že ty poskytované služby budou odpovídat jejich standardům a podmínkám, protože ty standardy se navzájem mezi tím domovským a hostitelským státem liší a nechceme zde vidět jakýsi závod ke dnu mezi uh, poskytovateli služeb v Evropské unii. Máme například e, obavy z té zásady tichého souhlasu, což znamená, že si e, ten žadatel může požádat ve svém domovském státě o ten průkaz, pokud ten hostitelský stát v určité době nezareaguje. Také si myslíme, že ty průkazy, které by platily po e, neomezenou dobu, že to také není vhodné. Dále k sektoru pojišťovnictví. Ten návrh by měl se eh, eh, aplikovat na distributory pojištění, tak aby se harmonizovalo eh, pojištění. Byl by zde jakýsi, jakési certifikát pojištění, ale my si říkáme, zda by vůbec bylo možné u těch, eh, u těch pojišťovacích dokumentů takovýto jednotný dokument mít a zda to vůbec přináší nějakou přidanou hodnotu, zda to odstraňuje ty překážky na vnitřním trhu. Proto budeme asi předkládat pozměňovací návrh v tom eh, smyslu, abychom, eh, jak již navrhoval pan zpravodaj, tento návrh zamítli. Myšel se těší na další diskusi. Děkuji. Děkuji také. Žádné další stínové zpravodaje na seznamu nemám a na KDI mám paní Beres. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě blahopřeji eh, panu eh, zpravodaji k jeho stanovisku a jsem přesvědčená, že zareaguje na to, co říkal pan Martušelo. Chtěla bych zdůraznit, eh, že je velice důležité, aby se náš výbor k této věci vyjádřil. Myslím si, že se o tom diskutovalo jak v komisi, také se o tom bude diskutovat v radě. A to je, tento návrh má pro pojišťovnictví velice přímé dopady. Aniž zmiňuji otázky daňové, které nezmiňuji, ale myslím si, že i na to se náš výbor musí podívat, eh, jaký tedy eh, daňový režim by se na takovéto falešné vysílání pracovníků vztahoval, protože to se vlastně za tím návrhem skrývá, falešné vysílání pracovníků. A pokud jde o to pojišťovnictví, zde je prostě třeba to říci zcela jasně a srozumitelně, tak aby tomu rozuměli všichni. Hm, počínaje těmi prvními směrnicemi v oblasti vnitřního trhu. Jsme si v oblasti eh, pojišťovnictví řekli, že budeme eh, se snažit harmonizovat. A zde se vlastně navrhuje systém zájemného uznávání. A to v oblasti, ve které nedošlo k žádné konvergenci ustanovení. Není zde žádný systém dohledu či dozoru. Takže si myslím, že je třeba, aby náš výbor se touto věcí zabýval a myslím si, že zpravodaj zde má co říci. Děkuji. Děkuji. Annie Sender, prosím. A nikoho dalšího jsem již nevěděl, že by se hlásil. Takže pokud se ještě někdo hlásíte, tak se prosím přihlašte. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, se také eh, připojit eh, k té ostré kritice tohoto návrhu vzbuzuje řadu pochybností a kritiky. Některá témata a problémy zde již zmíněny byly. Je to tedy ten problém pojišťovnictví, otázky tichého souhlasu, problematika neomezené doby platnosti a mnohé členské státy tento elektronický eh, průkaz také vidí velmi kriticky. Já se eh, proto připojuji k tomu, co říkal pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji. Pokud se již někdo další nehlásí, tak požádám pana Ludvigsona, aby ve dvou minutách eh, učinil závěry. Jo, já tror že att det går snabbare. Ano, Domnívám se, že to může jít velmi rychle. Myslím si, že na to budu potřeba maximálně dvě minuty. Samozřejmě jasné, že se tady jedná o nesmírně komplikovanou otázku. A na základě zkušeností eh, z odboru, které jsem zahornil, tedy zkušenosti odboru a průmyslových sektorů, vidíme, že to asi nebude fungovat. Děkuji za příspěvky svých kolegů a samozřejmě se pokusím vycházejíce z připomínek kolegů to celé ještě přepracovat, ale myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že návrh komise eh, posuzují kolegové obdobně. Také jsem řekl, že jsem otevřen jakýmkoliv dalším diskusím a e, také ještě jednou pozvu všechny stínové zpravodaje na schůzi, abychom diskutovali o tom, jak nejlépe postupovat dále v tomto tématu. Domnívám se, že zaznívá již teď celá řada kritických slov a je celá řada kolegů poukazujících na to, že určité body by měly být formulovány i jinak a to samozřejmě ještě v těch našich zasedáních ještě musíme dopracovat. Kromě toho je jasné, že já sice na jedné straně vycházím z toho, že na tento návrh komise bychom měli odmítnout, ale přesto se domnívám, že by mělo smysl vést další diskuse, abychom viděli, zda v rámci pozměňovacích návrhů bychom nemohli eventuálně ten návrh zlepšit. A, a samozřejmě učiním vše, co je v mým smích silách, abychom nakonec dospěli k takovému výsledku, který alespoň bude souhlasný pro všechny. Uh, me... Děkuji. Děkuji také všem stínovým zpravodajům a členům, kteří se debaty zúčastnili. Dnes máme 16. října a do 19. října lze předkládat pozměňovací návrhy, které budeme zvažovat 9. listopadu v Ekonu hlasovat 4. prosince. Děkuji ještě jednou panu Ludvigsonovi za výzvu k nalezení co nejkvalitnější pozice ekonu. A nyní na 15 minut přerušujeme jednání, postupovali jsme rychle a ve tři čtvrtě na čtyři začneme dalším bodem na pořadu jednání. Děkuji. dear colleagues. Vážení kolegové, dovolte mi, abych znovu zahájil naše zasedání výboru ECON. Teď jsme u bodu číslo 6, rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran. Jen sedneme po slyšení a diskusemi mezi stěnovými zpravodajmi. Byl návrh zprávy předložen eh, spoluzpravodajci v září. Je to 218 pozměňovacích návrhů celkově. Zpráva mimo jiné Eh, vyzdvihává eh, rozdíly mezi eh, scénáři selhání, neselhání a také ochrana v případě urychleného přechodu od ozdravných postupů k řešení a jde o to, aby, aby bylo možné se vyhnout tomu, že se bude sáhat po penězích daňového poplatníka. Možnost získávat kompenzace dokonce při ozdravných postupech, redefinace neuvěrových principů a také lepší ochrana klientů a členů clearingu. Rada ještě neschválila eh, svůj obecný přístup, takže eh, jsme ti, kteří děláme největší pokrok. Eh, co tady postrádáme, je stínový zpravodaj za EKR, e Kay Swinburne, ale rád bych podal slovo dalšímu stínovému zpravodaji, panu Jakovu von Weizsäckerovi z ST, má pět minut. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Kay No, není přítomna. Přesto bych rád využil času a poděkoval jí. Chtěl bych jí poděkovat na Um, ehm, Někdo by si mohl mm, myslet, že to, že tady máme takový pár z EKR a SD, že to je taková nepravděpodobné aranžma, ale ukázalo se, že to bylo velice produktivní partnerství a upřímně řečeno také velmi, bylo to velice příjemná spolupráce a během této spolupráce jsme se snažili do takové míry, kdy to bylo možné a vím, že někteří kolegové měli určité časové omezení, ale snažili jsme se e, zač- zaangažovat stínové zpravodaje, e, pokud to bylo možné, a budu se těšit na jejich pozměňovací návrhy. Byla to velice produktivní partnerství, ale úplně se nám nepodařilo dohodnout se na všem. A proto také, myslím, oba dva individuálně předložíme celou řadu dodatečných pozměňovacích návrhů. Ale to neznamená, to neredukuje tuto společnou naši práci, kterou eh, jsme předložili. A naše společná práce byla provázena dvěma Kej, jsem velice rád, že tě tady vidím. Bylo mi velickým potěšením s tebou spolupracovat. Ehm, a byly tady sdílené cíle. A ehm, šlo o ochranu, posilnou ochranu daňových poplatníků, eh, tak aby to byla eh, důvěryhodná ochrana nejenom na teoretické úrovni. A chtěli jsme zajistit ehm, eh, systémovou stabilitu, o to, aby tato byla zaručena a Zároveň, a to bylo druhým cílem, posílení rámce eh, pro eh, ozdravné podněty pro klienty a eh, zvláště během ozdravných postupů, ale i během procesu řešení ex ante, nebo v případě, kdy nastane krize. Takže Udělali jsme následující, eh, aby eh, tyto, tato ozdravné postupy byly lepší, abychom mohli poskytnout příslušné stimuly. Myslím si, že první a nejdůležitější bod je to, že jsme eh, došli k názoru, že ozdravné plány by měly se stát, stát více závaznějšími v návrhu pro komise. A mimochodem návrh komise byl vynikající, dalo se na něm pracovat, ale snažili jsme se samozřejmě ho trošku vylepšit a tady jsme měli pocit, že by bylo žádoucí kdyby CCP mohlo eh, se odchýlit od svého původního ozdravného plánu. A tak jak, než, jak je to, eh, si s tím počítá v současném návrhu komise. Bylo by, no, museli, bychom, museli bychom požádat o její schválení. To je otázka eh, tohoto celé zorganizovat, tak aby toto schválení mohlo být eh, poskytnuto eh, rychle. Mm, musíme počítat s tím, že žádost bude zamítnuta. Takže jsme se snažili to udělat eh, závaznějším, to byl první eh, klíčový cíl. Eh, za druhé jsme si měli pocit, že by bylo důležité, kdybychom zajistili, aby tady byla dostatečná absorční kapacita během tohoto ozdravného postupu. A tento cíl, mm, tady jsme byli konfrontováni s velice obtížnou volbou. Šlo o to, jaké, jaký typ nástrojů by měl být do toho začleněn, do této stádia ozdravného postupu. A myslím, že jsme našli dobrý kompromis pro toto věc. Za třetí, byla to otázka um, odškodné kompenzací. A navrhli jsme, aby během Eh, z fáze ozdravného postupu, aby bylo, tady byla dána kompenzace pro případ, a eh, proto, aby CCP mohl přežít. A jeden, jedna z možností je podívat se na to, eh, jak se na bázi férovosti, ale já si myslím, že je lepší se na to podívat v rámci sdílených zájmů, tak abychom zajistili, že mm, všechny tři strany, tady ústřední protistrana, klient a clearingová strana společně budou mít společný zájem na tom, aby celý tento ozdravný postup proběhl úspěšně. A proto si myslím, že by tady měla být kompenzace, protože bude to dalším podnětem pro eh, clearingové členy a pro klienty, ale eh, nemělo by to být zase bez limitů, tato kompenzace, protože jinak by tady bylo riziko toho, že skončíme eh, v takovým zombie s ústřední stranou proti stranou a už nebude pak jasné, jestli jednotliví aktéři CCP by měli veliký zájem na tom, aby Mm, tady ty podniky nebo právní jednotka přežila. Takže tento, s tímto kompromisem jsme přišli a myslím si, že je to dosti eh, dobrý, solidní kompromis a že bude možné posílit tyto eh, podněty. Dále někteří by mohli říct, že to je taková drobnost eh, a že je to automatické, ale myslíme si, že je důležité, abychom tady jasně v tomto právním textu ukázali, že během ozdravného postupu nebude možné, aby aktéři mm, Ehm, vynímali absorpční kapacitu z eh, CCP, aby, se, aby to bylo, tedy jde o opatření vyplácet ehm, eh, dividendy během ozdravného postupu. Celkově tedy jsme se pokusili mm, během ozdravné fáze, pokusíme se o větší strukturovanost tohoto návrhu. Dnes jsme pokoušíme se předepisovat všechno, protože jsou tady různé typy eh, CCP, ale myslím, že se nám podařilo Ehm, správně nastavit rovnováhu, co se týče omezení eh, určitých typů eh, ozdravných plánů, které jsou možné a eh, zároveň hm, nechceme, aby to ústřední protistrany měly, potíže. Ehm, Samozřejmě se pak, pak se dostáváme do fáze eh, řešení. Eh, tam, tam je otázka velmi obtížná. Tady klíčový cíl eh, spočíval v tom, aby veřejné orgány, orgány, které jsou příslušné k řešení, aby se soustředili na dvě věci. Za prvé systémová, systemická stabilita, za druhé ochrana daňových poplatníků. Ehm, proto tady posilujeme právní pojistky. Ty to totiž stěžují tomuto soukromému sektoru ehm, aby se postavili proti rozhodnutím veřejných úřadů. A pak ehm, jsme Eh, udělali změny mm, eh, tady těmto principům eh, ve zájmu posílení ztráty absorpční kapacity ve fázi řešení. A tím, že jsme se podívali na systémové efekty, ty jsme vzali v úvahu, a to si myslím jsou tady klíčové změny. Vím, že už jsem, trošku se už věnoval tomu času, ale um, myslím si, že máme dost velkory se nám byl vymezen čas, takže bych rád využil příležitosti. Um, teď jsem vám nastínil některé klíčové aspekty naší společné práce a uh, chtěl bych udělat pár poznámek o celkové architektuře uh, Emiru. Uh, tím, jak jsme postupovali kupředu, tak tady byla řada složek Emiru, e, zpráva EZA, EZA a Myslím si, že v současné situaci na pozadí Brexitu, podíváme-li se na architekturu, tak eh, můžeme říct, že třetí největší banka eh, Malty eh, je pod dohledem, jednotným dohledem Ehm, protože je tady ehm, takové eh, kolegium ehm, a toto nemůže fungovat v době krizí, ale zároveň si myslím, že stejné kolegium takovýchto regulačních úřadů by mohlo globálně fungovat v případě CCP. Já si myslím, že toto je neudržitelné. Proto si myslím, že se musíme posunout ku předu a pokusit se vytvořit nějakou jednotnou mm, dozorovou, jak jednotný dozor nebo eh, rámec dozoru, tak abychom se mohli vyrovnat zrovna s těmito problémy, protože teď máme takové uspořádání, které je trošku férovější. Ehm, ehm, ehm, co se týče Evropské centrální banky, já chápu, proč se do toho musí vložit, ale může se stát, že se stíží celé toto aranžma a já si nedovedu představit, jak by to fungovalo, kdyby nastala krize a také si nedovedu představit, jak by návrh komise mm, týkající se třetích zemí mohl fungovat, kdy chceme jednat trošku více jako takový jednotný eh, dohled. E, tak aby ta, tento dohled byl věrohodný. Je to jako, pokud je to taková potěmkinová vesnice, e, kdy e, se snažíme skrývat za náš vlastní dozor, tak si myslím, že to není správné. Pokud toto chceme udělat, Nejde jenom o to, abychom se vyrovnali s otázkou dozoru, ehm, je tady také ozdravné postupy a postupy řešení a pak přístup jednotlivých úřadů a pak jako bankovní unii se nastává otázka, jaká fiskální kapacita bude nezbytná jaké fiskální eh, schopnosti. Budeme mít dostatek nástrojů, abychom se postavili těmto návrhům, protože ehm, je, nebudeme si představit, že budou ostatní strany tuto, tento jednotný úřad pro řešení akceptovat. Ale Toto, proto jeden z pozměňovacích, to je jeden z pozměňovacích návrhů, a tímto bych to uzavřel. Jeden z pozměňovacích návrhů, které předložím, je návrh vytvořit jednotný fond pro řešení eh, těchto ústředních protistran. Ne proto, že by to bylo to nejlepší představitelné řešení, ale protože je to předpoklad předpoklad pro něco, co považuji za naprosto nezbytné, a sice pohyb ve směru eh, jednotného dozorového systému a architektury ozdravných postupů a řešení. Děkuji. Děkuji, Jakobe. A teď eh, druhá zpravodajka, Kay. Eh, měla mluvit jako první, ale přišla později. Děkuji, pane předsedo, děkuji Jakobovi, že zaskočil mm, já jsem jenom běžela z druhé strany budovy, teď mám čas, eh, se trošku měla čas se zotavit. Chtěla bych také poděkovat za spolupráci a celou práci, kterou jsme odvedli v posledních měsících. Eh, to, že jsme se dostali do tohoto stádia. Já jsem nikdy nepracovala jako spravodajka eh, předtím a myslím, že to bylo nové pro nás všechny, takže nebylo to opravdu stresové. A právě proto, že eh, právě kvůli tomuto způsobu spolupráce a způsobu, jak se nám eh, mm, podá, alespoň bychom mohli tady eh, rozpoznat některé rozdíly mezi námi. Myslím si, že je důležité, abychom měli jasný, účinný rámec pro ozdravné postupy a řešení pro ústřední protistrany. A myslím si, že už to je bylo dávno nezbytné, abychom toto předložili, aby tady byl právní rámec. Toto je vlastně takový poslední komponent na cestě k tomu, abychom zajistili, že že clearing bude stabilní, efektivní systém, tak jak se s ním počítalo eh, mezi šéfy eh, eh, státu a vlád bez roku 2009. Je to velice technická záležitost a já si myslím, že by se to nemělo pozdržovat a nemělo by to být rozřeďováno nějakými politickými složkami mm, a toto je také v zodpovědnosti tohoto výboru, abychom toto vyřešili. Závazek vytvořit mezinárodní rámec pro ústřední protistrany a řádný model zmírnění rizik. Tady tady jsou nezbytné eh, nástroje, jsou to globální operace. Tento návrh zprávy mm, eh, byl eh, nastíněn v FSB. Snažíme se to mm, napojit na konkrétní výsledky. Jak v případě ozdravných postupů, tak opatření zaměřených na řešení tady vyžadujeme právní jistotu a transparentnost. Návrh této zprávy toto chce posílit, takže tak, aby všichni aktéři v CCP bez ohledu na jejich povahu, umístění a nebo velikost, aby měli důvěru v to, že eh, se jim dostane řádného a spravedlivého zacházení ve všech fázích. A návrh eh, ochrana průmyslu, to je také velice důležité. Můžeme toho dosáhnout tím, že eh, se přeme pod tyto podněty. Takže všichni aktéři se zavazují k tomuto a to znamená, že musíme zajistit, aby v nějaké obtížné situaci, aby se řádně používaly nástroje. Máme to, musí tam být striktní sled a také si myslím, že jsou to výhody flexibility, ale ve návrhu zprávy, které máte před sebou, se zavádějí pojistky. Hlavně jde o ochranu eh, peněz klienta. Ehm, e, máme tedy určité e, e, marže, tyto bylo možné pouze poté, co byly učiněny určité kroky, ehm, které se ukázaly být neúčinné. Diskutovali jsme o tom, jestli tady je nějaká jasná definice ozdravných postupů a řešení a myslím si, že takovými spouštěči by bylo, kdybychom se mohli pohybovat mezi od jednoho k druhého, ale komplexnost této tržní infrastruktury znamená, že tím, že se budeme podívat na toto řešení jako na něco, co pokračuje, bude užitečně. Mám určité výhrady, Ehm, používat toto jako nástroj obnovy, ale eh, důležitý je tento krok mezi eh, ozdravným postupem a řešením. Samozřejmě to může být propojeno, pokud ehm, úřady, eh, které jsou příslušné k řešení, zjistí, že toto je neefektivní. A mm, ehm, jsem chtěla bych slyšet, jak je pozice mých kolegů, jak budou vypadat pozměňovací návrhy. CCP dává dohromady celou řadu různých společných zájmů mm, a jsou to tady také opatření, které bychom mohli pokryt tyto zájmy. Ovšem, situaci takové vřavy a chaosu na trhu a narušení trhu se snažíme postarat o to, aby tady byla jasná hierarchie, eh, kdy bychom mohli rychle činit rozhodnutí. Myslíme si, že je klíčové dělat, eh, diferencovat a musíme definovat takzvanou situaci selhání a neselhání a myslím si, že toto by mohlo být dále posíleno ale kde nevidíme žádné rozdělení, je princip tzv. non-creative was of. To je jádro této zprávy a mělo by to být robustní a mělo by se eh, to jasně definovat je eh, klíčové, abychom byli schopni úřady, které budou řešit, aby jednali, ale aby měli mít v rukou eh, jasné principy. A to jim bude dávat svobodu jednat bez jakýchkoliv výhrad. Budou vědět, že toto bude robustní pozice, až budou moci dostat pozdějším výzvám. A prioritou e, to bude, budou zůstávat tyto nástroje. To znamená, tato zpráva poskytuje další e, detaily těchto ozdravných plánů, další klíčové prvky pro aktéry, jsou to pojistky pro clearingové členy, včetně požadavků e, kompenzace kompenzace za, za veškeré kroky. Doufám, že budete souhlasit eh, s tím, eh, že toto je velmi rozsáhlá eh, odezva na dobrý návrh komise a budu se teď těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že dále tuto práci spocílíme. Děkuji. Děkuji, Kej. Ano. Krásně jste se zotavila po tom běhu a nyní má každý stínový zpravodaj pět minut a tak eh, samozřejmě, pokud se bude přát hovořit zástupce komise, tak dostane slovo. Nejprve paní Hübner z AEPP, kterou ale nahradí Brian. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem Danuta Hübner, jak vidíte a slyšíte, ale ona zde bohužel nemůže být. Omlouvám se, říká řečník. Thank you, madam. Děkuji. Já jsem si to špatně zmáčkl. Knoflík. Takže Danuta se omlívá, omlouvá oběma spoluspravodajům a těší se na pokračování konstruktivní spolupráce v budoucnosti, tak aby ten výsledek byl co nejkvalitnější. A velice vítá také tento návrh zprávy, který značně zlepšuje text návrhu komise, ze kterého vychází. Jsme velice eh, rádi především, že tam eh, jsou eh, čtyři body, k kterým se EPP vyjadřovala hned od počátku. Jednak je to ta větší jasnost a prediktibilita, předvídatelnost, pokud jde o ozdravné plány. Ty ozdravné plány nejsou v návrhu komise příliš dobře specifikovány a ústřední protistrany tam měly mnoho prostoru odchylit se od toho ozdravného plánu. Zatímco v tomto e, návrhu zprávy se ta nadměrná flexibilita řeší, což by mělo vést k větší jistotě a předvídatelnosti členů a klientů. E, jeden ze spoluzpravodajů to zmínil a z našich rozhovorů na jednání stínových zpravodajů si myslíme, že to podpoří i celý vyjednávací tým. Druhý bod se týká větší transparentnosti od ozdravných plánů jak pro eh, členy clearingových systémů, eh, tak klienty. V tom původním textu eh, zase té transparentnosti příliš mnoho není a bude eh, potřeba se podívat na to, zda lze tu transparentnost zajistit ještě dodatečnými prostředky. Nicméně celkové směřování vítáme. Za třetí je potřeba omezit využívání peněz daňových poplatníků v co největší možné míře. Oba spoluspravodajové toto hned od počátku jasně říkali, my je v tom podporujeme a na základě dosavadních diskusí předpokládáme, že se v tom shodne i celý vyjednávací tým. A nakonec eh, jsme velice rádi, že spoluspravodajové jdou eh, cestou ke eh, směřování eh, že tedy směřují k rozdělení mezi platební neschopností a nepřítomností platební neschopnosti, že zde jsou tedy dva možné scénáře. My si myslíme, že je třeba tímto směrem postupovat i nadále a domníváme se, že tento rozdíl by měl jak v ozdravných plánech, tak v plánu řešení krize jasně stanoven. Máme však určité pochybnosti o eh, určitých eh, přístupech. Eh, v té zprávě týká se to hlavně tří oblastí. Jednak je to ten nový článek 20a, který se týká ozdravného plánu a dopadu na členy a klienty. My sdílíme ten obecný princip, ale máme určité pochybnosti o kalibraci toho navrhovaného systému v tom současném návrhu zprávy. Konkrétně máme pochybnosti o těch číslech a chtěli bychom, aby se to opíralo pouze o zásady. Za druhé eh, je to ta zásada no creditor worse off, v současnosti je to formulováno nejasně, bude potřeba to ještě přeformulovat, aby to bylo jasnější. My bychom chtěli, aby ten přístup byl co nejblíže přístupu Rady pro finanční stabilitu FSB, tak abychom eh, jaksi jednak mohli využít jejich expertízy a ponechali otevřené dveře pro globální přístup. A také se zde hovořilo o těch eh, náhradních eh, replacement costs, tak eh, tam si myslíme, že by také mohlo dojít k určitým problémům, které bude třeba řešit. A za třetí, pokud jde o ten fond pro řešení, Resolution Fund, pokud to chceme skutečně vzít vážně, tak nebude možné, aby ten fond byl nějak příliš omezený. Bude potřeba, aby hned od počátku byla mobilizována celá řada likvidních zdrojů, bude tam eh, také eh, eh, budou tam také velké náklady za promarněnou příležitost, opportunity costs a tak dále. Také jsme pro evropštější přístup, pokud jde o ten systém dohledu a také pro ten jednotný orgán pro řešení sporů. Problém je v tom, že ten systém dohledu již v současnosti e, běží, je přeskoumáván a dosud nevíme, jak tento přeskum dopadne. A nevíme tedy, jaká bude konečná podoba toho orgánu pro řešení krize. Myslíme si, že je ještě poměrně brzy, abychom v tom textu jasně stanovili, že takovýto jednotný orgán bude. Měli bychom nejprve počkat, až se zrevidují e, veškerá právní ustanovení, která vytváří celý ten rámec. A to se netýká pouze institucionálních otázek. A jsme také pro razantněji formulovanou doložku o přeskumu, aby tam nebyl příliš eh, dlouhý čas před tím přeskumem. A bude třeba všemi prostředky eh, zajistit, že celý ten systém bude koherentní a třeba zabezpečit, aby, abychom tady vyřešili tu otázku toho, jak bude ten eh, jednotný orgán vypadat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Briane. Za ALDE paní van Neuvenhuizen. Děkuji, já bych také nejprve chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům. Jak říkal Jakub von Weizsäcker, je to takové e, zvláštní spojení. Eh, SND a EKR. Víme, že to nebylo žádné manželství z lásky, ale i předem domluvená manželství mohou někdy trvat déle, protože se více soustředují na rozum než emoce. A u legislativního návrhu zprávy to, myslím, není vůbec špatné. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že všechny ty body, na kterých jste se shodli, dávají smysl, já si myslím, že ta zpráva je velmi kvalitní. Kej eh, říkala, že dobrý začátek představovala vlastně i ta zpráva komise nebo návrh komise, ale vy svou prací ho ještě zkvalitňujete. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že návrh je důležitý. Je to jedna z takových základních eh, část eh, zajištění finančního sektoru a je také velice důležité sladit evropskou legislativu s mezinárodními pokyny v co největší míře, protože samozřejmě všichni víme, že ten clearingový eh, biznis je ze své podstaty přeshraniční, nadnárodní, takže určitě ten návrh je krokem správným směrem. Zároveň ale souhlasím také s tím, co říkal kolega Brian za Danutu Hübner, že tam jsou ještě určité oblasti, které bude třeba doladit. Já bych se k ním eh, chtěla vyjádřit, ale vzhledem k tomu, že Jakob zahájil eh, diskusi i o tom jednotném fondu pro řešení a jednotném orgánu příslušnému k řešení krize, tak já bych byla ráda, aby to, se to nemíchalo s tímto návrhem. Ten návrh je velice technický a bylo by dobré, aby zůstal co nejštíhlejší, aby to zůstalo na té racionální rovině, protože pokud se pustíme do té politické diskuse, která zatím vším stojí, tak eh, tam si myslím, že prostě do té diskuse je lepší se pustit, až budeme revidovat EMIR a ASAS, ale nikoli u tohoto návrhu, protože riskujeme, že by se to celé mohlo spozdit a to by byla, myslím, škoda. Nejprve tedy k té alokaci eh, ztrát eh, v případě, že tam není platební neschopnost. Spravodaj navrhuje, aby se ten to, ta postupná ochrana neaplikovala. To samozřejmě dává smysl, je třeba zmírnit eh, rizika, posílit finanční stabilitu, ale také bychom u těch ozdravných eh, plánů mohli eh, jaksi dát více flexibilních pravidel, aby to odráželo různost jednotlivých ústředních protistran. Bude obtížné dosáhnout zde té správné vyváženosti. My jsme se ještě úplně nerozhodli, ale velice rádi o tom budeme diskutovat na jednání stínových zpravodajů. To první se koná již zítra. Za druhé, měli bychom se pořádně podívat na definici Eh, té zásady no creditor worse off. Samozřejmě, my se shodneme na té zásadě, ale ďábel spočívá opět v detailu, protože ta definice, která by byla příliš úzká, by mohla ty nástroje rezolučního orgánu omezit eh, pouze na pravidla, ale pokud eh, by ta definice byla zase příliš široká, tak by to zase bylo obtížněji aplikovatelné ze strany toho rezolučního orgánu. To je tedy také téma, kterým se budeme ještě muset zabývat. A za třetí, jedním z hlavních eh, návrhů je chránit, eh, jedním z hlavních cílů tohoto návrhu je chránit eh, veřejné fondy a zde musíme dbát na to, aby nedocházelo ke špatným pobítkám a k morálnímu eh, hazardu, tak abychom nepobízeli vlastně eh, k záchraně ze strany státu. Takže těším se na spolupráci na dalším zkvalitnění textu. Děkuji, Koro. Ano, vy jste skvěle čas. Pan Viegas z Guenini. Um tady se jedná o nařízení, kde stále ještě máme určité potíže, abychom nějakým způsobem přispěli, protože je zcela zjevné, že tady hovoříme o institucích, které hospodářsky by měly vést do jednoho směru, ale to naprosto proti tomu, jak si to představujeme, když teď myslíme na takový model. Tyto ústřední strany eh, jsou pro hm, dobré, když budeme financovat něco takového, když se podíváme na základě pouze financí, budeme ty problémy pouze stěžovat. A když a když chceme zavést nějakou stabilitu cen na trhu, no tak to je samozřejmě důležité, ale tady se vytváří přesný opak. Uh, Eh, my tady spíš zavádíme volatilitu cen a nestabilitu. A tyto střední protistrany byly ze začátku vytvořeny proto, aby se zvýšila efektivita, ale teď dochází k přesnému opaku. Tyto ústřední protistrany se stávají aspektem, aspektem institucionální nestabilita, nestability a tím vznikají příliš velké konglomeráty, které jsou příliš velké Eh, aby se nedostali do platební neschopnosti. To je kvadratura kruhu. My chceme snížit rizika a jediný možnost, jedinou možností, jak to udělat, je, abychom eh, ekonomiku budovali na scale a odstranili taková rizika, ale tváří v tvář eh, této situaci. Jak už jsem řekl, my nepodporujeme tuto situaci, my se s tím nemůžeme stotožnit, ale tváří v tvář této situaci rozumíme těm problémům, chápeme, že je nezbytné prostě pečovat o tyto ústřední protistrany a proto podporujeme většinu přístupů k řešení v této zprávě je zcela zjevné, že když taková ústřední protistrana se dostane do platební neschopnosti, či zároveň několik, což není pravděpodobně, přesto je třeba udělat něco, abychom postupovali proti takovémuto riziku, třeba že ta pravděpodobnost je malá. A proto tady jsou určité kritické aspekty, které, kterých se tato zpráva týká. A to tedy podporujeme například otázku snižování obtížnosti, komplexnosti, komplexivity eh, poměr, majetnických poměrů ústředních stran ale musíme jít ještě nad rámec toho. Pro nás by bylo ideální, kdyby za pomoci takového administrativního systému se pokusilo omezit ty majetkové hodnoty, které spravují CCP, abychom tímto způsobem mohli omezit celkový objem, alespoň u těch nejrizikovějších majetkových hodnot CCP a třeba omezit volatilitu cen Tady je samozřejmě také ta otázka dohledu. Kolegové se snaží nalézt nějakou rovnováhu mezi pravidly, postupy, ale zároveň je potřeba určité flexibility a schopnosti rozhodování pro dohlížecí orgány. A domníváme se, že tedy je logické a dokonce nezbytné, aby tato rovnováha byla vytvořena. A proto obsahově podporujeme tyto návrhy. A proto je dnes tak důležité ještě jednou na to poukázat. Důležité je, aby ztráty přebíraly CCP a hospodářské subjekty, které se účastnily tohoto, toho příslušného respektivního obchodu. A tím pádem musíme chránit daňové poplatníky a to je velmi důležité. A potom to je otázka marží, které se zadržují proto, aby se vytvářely mutual funds. A teď se dostávám k závěru jak již tady zaznělo, zároveň tady jsme skeptičtí, protože za naši stranu tady neexistuje žádný důvod pro takový systém. Podle nás by bylo daleko lepší mít veřejnou kontrolu těchto CCP. Obdobně to vypadá s tím jednotným fondem pro banky a s tím fondem. Vidíme, že ten fond je nedostačující, že třeba vytvořit mechanismus, aby tato celková struktura byla vůbec věrohodná. A myslím si, že tež zřejmě se stane v této oblasti. A tady řešení se stále více komplikují, ale jak už jsem řekl úvodem, problémy jsou tady, my jsme je nezapříčinili, ale jsme tady proto, abychom problémy řešili a e, proto je třeba kontrolovat ty instituce, které nabraly příliš velké šíře a proto potřebujeme nějaký takový systém. Děkuji. Děkuji. Scott Katov. Poslední Moris Katov ze Zelených. Děkuji, pane předsedo. Eh, nebudu už dělat žádné poznámky ke vztahu mezi našimi zpravodaji, eh, to by bylo asi příliš mnoho, eh, ale Eh, řekla bych, že si celkově myslíme, že zpravodaj a eh, ostatní se ještě vylepší z eh, text z komise. Děkuji za všechnu tuto práci. Usnadilo nám to život zpravodajů. Zvláště si vážíme toho, že kladou důraz na to, že zprávy by měly být distribuovány podle toho, jak jsou schopni kteří monitorovat tato rizika a učinit příslušné kroky. A také schvalujeme zavedení jasnějšího rozlišení mezi tzv. případy selhání a neselhání. Líbí se nám skutečnost, že zpravodajové eh, chtějí eh, zajistit to, aby ty státy byly jasné, o mm, to, aby by došlo k hladkému ozdravému postupu a řešení. Jsme přesvědčeni, že eh, se, když se podíváme na tyto výzvy pro úřady, Toto si myslíme, že je e, správná cesta ku předu a chtěli bychom zdůraznit, že e, e, bychom neměli předpokládat formu veřejné podpory. A konečně, co se nám zamlává, zamlouvá, ve zprávě se ukazuje, že tato smluvní řešení je jedno ze scénáří, scénářů. Eh, pak je tu některé otázky, eh, kde máme, jsme méně optimističní, to bychom o tom chtěli diskutovat se stínovým zpravodajem, jde o následující věc. Eh, podle pozměňovacího návrhu 86 v případě selhání CCP má třikrát větší možnost prostoru. Musíme, mm, ostatní aktéři jsou méně zodpovědní za operativní rizika. Chceme se zeptat, proč tomu tak je, no, protože clearingové členové jsou členové rizikového výboru a proto mají také vliv na řízení těchto pračně operativních rizik. Také bychom chtěli spochybnit toto, zdali cash to je to, co je změněno v pozměňovacím návrhu 87, jestli se to řídí podle kapitálu CCP. A pak je tady selhání, neselhání, to by mělo být propojeno e, s rozlišením v pozměňovacím návrhu 83. Pak máme 51, tady nezávislost řešení na jiných funkcích. Tady v tom původním textu to je e, e, silnější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 této zprávě. Tedy za zelené naše pozměňovací návrhy se budou koncentrovat jenom na pár otázek, které považujeme za eh, klíčové pro to, aby se zlepšil tento návrh. Za prvé vymutí centrálních bank z mm, ehm, ehm, jakéhokoliv potenciálního mm, bail-in, eh, dále ehm, explicitní eh, režim zátěžových zkoušek pro CCP, možná náhrada, mm, tak aby bylo možné pracovat pomocí určitých regulačních společných standardů tak aby bylo pak možné věci, věci upravovat ve světle mm, učněné zkušenosti. A pak mm, mm, pokud finanční, finanční stabilitu, měl by to být jasný plán pro získání finančních prostředků a dále požadavek, aby CCP využívali technologie, které jsou v souladu s zátěžovými zkouškami. Tak by bylo možné včas udělat takové rozložení eh, rizik. Děkuji, budu se těšit na další spolupráci se stínovým zpravodají na této zprávě. Děkuji, to bylo velmi krátké, docela krátké. Děkuji. Eh, než přejdeme k postupu ke HDI, tak bych rád požádal komisi pan Person. Řeknete pár slov. Děkuji, pane předsedo, tři poznámky za prvé jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo přijít s těmito návrhy. Členové tohoto výboru považují za dobrou základnu. Moje druhá poznámka, myslíme si, že žádný z pozměňovacích eh, návrhů, které byly předloženy, mm, mm, by neměly představovat velký základní problém a velmi rádi bychom doporučili radě, aby se zaangažovala do diskuzí na této základně. Myslíme si, že všechny tyto návrhy znamenají vylepšení eh, původního návrhu komise a vítáme eh, celou sérii pozměňovacích návrhů, které dva zpravodajové předložili, včetně závaznějšího ozdravného plánu, pak absorční kapacita, Eh, dvakrát deselha pro, selha, pro ztráty. Eh, to je otázka, která by mohla být eh, zdůrazněna. Potom další otázky týkající se CCP, kompenzace řešení, správné pobídky, neomezené nástroje pro ozdravný plán, takzvaný haircutting, to jsou praktiky na mezinárodním trhu, velice citlivá věc, ne dividendy, tedy ne žádné bonusy, to se opírá o návrh komise, flexibilita přejít od ozdravného postupu k řešení, to dává smysl pak další eh, rozumné návrhy ochrana daňových poplatníků, eh, velmi citlivý ehm, eh, návrh, takže celkově velice dobrá základna pro další diskuzi. A poslední poznámka je poznámka, kterou ehm, už o které mluvil pan Weizsäcker, a to je zajímavé. Fond pro řešení, to je to, co navrhoval pan Weizsäcker. Musím říci, že v posouzení dopadu komise jsme se tímto zabývali. A v listopadu minulého roku mm, toto nebyla preferovaná komise komise, jak se dostat ku předu. Už máme jeden fond pro řešení pro clearingové členy. 45 miliard mm, bylo eh, investováno do tohoto fondu pro banky. Dále v našem posouzení dopadu eh, pro clearingové členy ehm, jsme už mluvili o fondech pro selhání eh, CCP, takže pokud jsem správně pochopil slova pravodajky, jde o to, že bychom mohli zřídit třetí fond, ehm, do kterého by přispívali tito členové clearingové, clearingu. A ehm, ale eh, pochopil jsem z toho, co říkali spoluspravodaj a také s reakcí, že toto není jen taková otržená myšlenka, kterou navrhuje. On navrhuje, abychom vedli diskuse v tomto eh, parlamentu a eh, jak my to chápeme, tady do fiskální zodpovědnost. Takže vítáme potřebu vést tuto diskuzi, to, co zpravodavé předložili. Musím říct, že mm, eh, si myslíme, že, že mm, fond je důsledkem jednotného, práce jednotného úřadu pro řešení a tyto úřady, tady bude také jednotná dozorová organizace. To e, znamená, že by to byl jednotný dozorový e, systém. Pokud jednotné řešení, tak také jednotné financování. Budeme se ale, my jsme rádi, že zpravodajové aspoň předložili tuto otázku týkající se fiskální zodpovědnosti a budeme o tom muset diskutovat o tom, co bude první a e, co musí být schváleno jako první. A tady bych rád ukončil, pane předsedo. Děkuji. Uh, děkuji a nyní k HDI paní Perez jako první. Děkuji. Já nevím, jestli to je manželství z rozumu, to, co funguje v praxi nejlépe. Nicméně děkuji oběma spoluspravodajům, že přišli s tímto návrhem zprávy chtěla bych zmínit eh, dvě, tři obavy. Myslím si, že tento návrh eh, je třeba přivítat především proto, že poté, co byla různými způsoby řešena finanční krize z roku 2008, ukázalo se, že je zde ještě ta problematika ústředních eh, protistran, kde ta rizika mohou být eh, velice eh, systémová a nabývají větších proporcí. Zatím je na finančních trzích relativně klid eh, a to je nejlepší okamžik pro to, abychom eh, začali tato systémová eh, rizika, která nesou ústřední protistrany, řešit. Tím jsme se řídili při posuzování tohoto návrhu. Je potřeba, abychom zajistili také správný postup, správné kroky ve správném eh, pořadí, abychom neřešili všechno najednou. My, eh, pokud toto uděláme, tak vlastně eh, riskujeme, že všechno zablokujeme. Ale jakým způsobem zdokonalíme ty recovery plans a ta řešení, i s přihlédnutím eh, k těm rizikům, která centrální protistrany nesou. A tím se musíme zabývat eh, v tom současném kontextu. Protože pokud budeme nejprve čekat na to, až definujeme tu institucionální architekturu, to znamená, jak budou vypadat ty orgány, ten orgán dohledu a tak dále, jak budeme zajišťovat tu recovery a resolution, pokud tedy na toto všechno budeme čekat, tak eh, se bojím, že budeme příliš riskovat a to si toto, toto problematika nezasluhuje. Za druhé, vyváženost mezi recovery a resolution. Já chápu, že cílem zpravodajů je jak si upřednostnit eh, tu fázi recovery, toho ozdravného plánu. Uh, A prostě čím dříve se to vyřeší, tím lépe, tak aby se nemuselo docházet až do té fáze řešení krize. A otázkou tedy je, jak toto uh, vyřešit, aby jak si ty subjekty, ty ústřední protistrany nestrácely při tom přechodu od recovery k resolution zodpovědnost. A pokud jde o ten fond, pro řešení. My jsme o tom již eh, s kolegou Weizsäckerem diskutovali. Já bych chtěla říci, že otázka přiměřenosti takovéhoto fondu, a byla bych bývala ráda, kdyby komise explicitněji zmínila tu celkovou částku, tak eh, pokud by ten fond měl být skutečně kredibilní, tak by to mělo být něco kolem 500 miliard eur. To bychom si měli jasně říci, abychom věděli, o čem hovoříme, tak abychom e, skutečně pokud by nějaký takový e, subjekt, e, nějaká ústřední protistrana zbankrotovala, abychom na to měli dostatek prostředků v tom fondu. A pokud jde o ty kompenzační orgány, započí, které započítávají, tak eh, to si myslím, že se netýká pouze bank, že se to týká i dalších institutů. A také chci ještě eh, říci, že když jsme minulý týden jeli do Washingtonu, tak ti asset managers nám říkali, že to je velice důležitý návrh ale že ti asset managers eh, nemohou jaksi přispívat k záchraně CCP. Děkuji. Další žádosti o slovo už jsem již nezaznamenal. Je tomu skutečně tak? Už se nikdo nehlásí? Dobře, takže se vrátíme zpět eh, k našim spoluspravodajům. Nejprve požádám Kej a potom Jakoba von Weizsäcker. Děkuji. Já budu hovořit stručně, vzhledem k tomu, že eh, spolupracujeme eh, s SAD, tak eh, vlastně my dva spoluspravodajové jsme na opačných stranách spektra a ti ostatní se dokáží umístit v tom spektru někam mezi nás, takže si myslím, si, myslím že to nebude uh, příliš uh, problematické projednávání. Pokud jde o, toho, je, o ten jeden, o jeden orgán a ten uh, jednotný fond pro řešení, tak na tom jsme se neschodli, proto předneseme návrh až při dalším projednávání Jakob eh, říkal, že třetí největší eh, banka eh, Malty je do toho systému zapojena, ale jiné banky nikoli. Důvod pro to, proč tam tato maltská banka byla zařazena, je proto, aby se jaksi narušil přímý vliv maltské vlády na bankovní sektor. Nemělo to vůbec nic společného s velikostí té banky. Není to tedy odrazem schopnosti eh, kolegia pracovat. A od roku 2013 eh, to kolegium pracuje skutečně velmi efektivně. A pokud hovoříme o ústředních protistranách, eh, musíme pochopit, že Emir je vlastně eh, takovým eh, globálním standardem a ukazuje vlastně, jakým způsobem lidé přemýšlejí o rizicích spojených s ústředními protistranami. Myslím si, že toto musíme mít na paměti a myslím si, že pokud se nám podaří oddělit tento návrh od těch více politických návrhů, tak si myslím, že tím všem prospějeme, protože čím dříve budeme mít k dispozici legislativu, která se bude zabývat eh, ozdravními plány a řešeními, tím lépe, protože zde budeme mít dostatečné pobídky, incentivy, aby se lidé eh, začali eh, chovat zodpovědně co nejdříve v celém tom procesu. A já vlastně poprvé pracuji na návrhu legislativy, u kterého si přeji, aby vlastně nikdy nebyl e, použit v praxi. Děkuji. Ano, a na závěr pan Weizsäcker. Děkuji. Já si myslím, že ta diskuse byla velice kvalitní. Pouze bych e, komentoval několik bodů, které zde padly. Nejprve k tomu, co říkal Brian. Já v mnohem e, s tebou souhlasím a myslím si, že možná v jedné oblasti podceňujeme důležitost otázky eh, toho, co kapacita pro absorpci eh, ztrát a fond pro řešení eh, znamenají v současnosti. Zde se vlastně neříká, jakým e, způsobem se dopracujeme k té částce 500 e, miliard e, eur do toho záchraného fondu. A jsem rád, že v této souvislosti diskutujeme o zapojení centrálních bank a tím pádem ale vlastně diskutujeme i o zapojení daňových poplatníků, protože ti jsou přímo svázáni s eh, centrálními bankami prostřednictvím eh, vyplácení či nevyplácení zisků centrálních bank. Takže i v eh, při řešení je důležité zabývat se tou kapacitou absorpce rizik a souhlasím s mnohého z toho, co říkala Kora, ale myslím si, že bychom neměli rozlišovat mezi politickými a racionálními aspekty. Myslím si, eh, že to není eh, slušné vůči racionalitě lidí v tomto sále. A pak se domnívám, že je třeba si uvědomit, že daňoví poplatníci se budou stát členských států, co se děje. A je zde malá sice malá pravděpodobnost, že některé ústřední protistrany budou too big to fail. Že si tedy nebudeme moci eh, dovolit je nezachránit. Takže si myslím, že je potřeba mít tu kapacitu absorpce zdrojů nějakým způsobem rozumně nadimenzovanou a vyváženou. A myslím si, že k tomu je třeba přistupovat skutečně racionálně a je třeba se nad tím vážně zamyslet nad tou absorpční kapacitou. Potom se mi líbilo to, co říkala uh, Molly, to s těmi zátěžovými testy. Myslím si, že Molly zde již není, ale hovořila o tom, že by bylo dobré více formalizovat ty zátěžové testy pro ústřední protistrany. To si myslím, že je dobrý návrh. Pokud jde o Patrikovi komentáře, tak určitě to správné načasování a ta sekvence kroků, ta je zásadní, především také z těch politických důvodů. Ten politický přístup by v jiném okamžiku možná byl jiný. Komise by možná navrhla jiný sled těch kroků, tím, že by nejprve provedla přeskum a pak by pokračovala dalšími kroky. Nicméně já si nestěžuji, já postup komise chápu. To ale neznamená, že logicky se musíme podívat na ty jednotlivé kroky, na ty jednotlivé uh, události eh, eh, tak, eh, jak následují v realitě. To neznamená, že budeme určit té problémy řešit teprve, až budou vyřešeny jiné problémy. Takovou tu strategii bychom si skutečně nepřáli. Děkuji. Děkuji mnohokrát, takže dovolte, abych poděkoval komisi zpravodaje a stínových zpravodajů za to, že nám poskytli všechny nezbytné informace týkající se harmonogramu předkládání pozměňovacích návrhů do 25. října, leda, že by někdo chtěl to prodloužit úvaha pozměňovacích návrhů 20. září, eh, pardon, 20. října ve výboru Sekretariát vám to zašle. Hlasovat by se mělo v lednu. To je tedy závěr bodu 6 a nyní nikoli v přerušení, nejbrž sekretariát mě požádal, abychom rovnou pokračovali s bodem 7. Stínoví zpravodajové byli informováni, takže teď máme bod preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace platební neschopnosti a odlužení zpravodajem je pan Šambon za ALDE. Jenom pár připomínek. Nejprve Ekon chtěl být předruženým výborem, ale nedostali jsme to, eh, ale přece jenom význam tohoto výboru v této složce ne, ne, je zcela jasný, nemá pochyb, protože komise to navrhla jako součást bankovního balíčku. Aplikace insolvenčních režimů je významným prvkem v hodnocení a nakládání eh, v balance sheetu. Máme 238 pozměňovacích návrhů eh, k dodatku k 60, které byly obsaženy v návrhu zprávy. Spravodaj nyní připravuje kompromisní návrhy v několika oblastech, takže dovolte, abych rovnou přešel k diskusi a požádal pana Šambono, aby během pěti minut nám předložil návrh zprávy a potom pět minut stínový zpravodaj, eventuálně komise a catch the eye, než přejdeme k hlasování. Prosím, pane Šambone, jste připraven? To go to... Ano, ano, já jsem více než připraven, protože musím za půl hodiny jít hlasovat o vysílání pracovníků, takže doufám, že to stihnu v tom rytmu, který jste udala. Nyní přejdu do španělštiny, abych to stihl třeba už za čtyři minuty. Na začátek mi dovolte poděkovat za pozměňovací návrhy stínovým zpravodajům. Ten text komise doznal v mnohem zlepšení. Myslím si, že se nám může podařit dosáhnout dobrých kompromisů, i když i v tom textu komise je toho hodně pozitivního. Já jsem na, tom, na to zítřejší setkání stínových zpravodajů se eh, snažil ty návrhy eh, spojit eh, do skupin, tam, kde jsou ty návrhy blízké, i když samozřejmě hlasovat budeme odděleně. Máme eh, zde v tomto návrhu Eh, určité eh, principy, eh, to znamená, je třeba vybudovat právní rámec pro to, aby existovala efektivní restrukturalizace, aby byla dávána druhá šance, aby v celé Evropě byla zaručena právní jistota. Nicméně dovolte mi několik úvah. Myslím si, že je důležité uvědomit si, co to jsou ty dotčené strany. Především jde o věřitele, o tedy veřejné orgány. A myslím si, že začlenit je do té preventivní restrukturalizace v mnohem přispěje k většímu úspěchu restrukturalizačních plánů. Dále si myslím, že by bylo dobré mít nějaký eh, seznam indikátorů, eh, té, jaksi toho, že hrozí eh, nějaké eh, nebezpečí tomu eh, podniku v té finanční oblasti a že bychom to měli mít také na webových stránkách. Pokud jde o závaznost toho, zda má být jmenován konkurzní správce či nikoli, tak eh, zde jsme ještě nedosáhli schody. Já si myslím, že členský stát by mohl mít eh, možnost toho konkurzního zprávce jmenovat, tak aby ochránil eh, zájmy věřitelů. Za čtvrté bych chtěl říct, k tomu, k té délce toho přerušení nebo toho pozastavení, tam se diskutovalo o třech až šesti měsících ale je dobré, bylo by dobré, aby stínoví zpravodajové si to také odargumentovali. Ale myslím si, že se zde nakonec shodneme. A pokud e, jde o to pozastavení, tak tam ještě je třeba zvážit to obecné pravidlo, které e, hovoří tedy o tom, že se jaksi e, pozastaví ta Eh, ty eh, insolvenční eh, postupy. Zde samozřejmě je to logické, protože tomu člověku, u kterého chceme, aby tu restrukturalizaci provedl, musíme dát také určitý čas. A potom je také třeba aby ty eh, základní eh, závazky byly i během toho období eh, přerušení dodrženy, aby jaksi mohly být plněny. A členské státy by také měly zaručit, aby se formovaly odpovídající třídy těch věřitelů a aby se přihlédlo také k zájmům těch skutečně drobných věřitelů. A také je zde zajímavá, eh, zajímavé to rozlišení osobních a profesionálních eh, dluhů eh, těch dlužníků, především tam je to problematické v, v, u té restrukturalizace, někteří navrhují, aby to bylo jedno jediné řízení, ale já se domnívám, že by bylo velice důležité naopak odlišovat ty obchodní a ty osobní dluhy, protože ten osobní majetek eh, toho člověka eh, jaksi eh, nelze to v žádném případě ho zbavit těch osobních prostředků. Myslím si, že by bylo důležité, aby Evropská unie stanovila nějaké zásadní e, požadavky a zásadní kritéria, která se týkají dobré pověsti a etiky a e, zhodnocení e, postupů. A pokud jde o shromažďování údajů, tam, abychom zhodnotili dopad tohle, této směrnice, tak by bylo potřeba znát určité průměrné doby, které trvá restrukturalizace, které trvá insolvenční řízení, eh, a to všechno, všechny tyto informace by měly být umístěné na nějakých webových stránkách. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát. Prvním stínovým zpravodajem za EPP je Tom van de Kalle. Děkuji, pane předsedo. Jsem moc rád, že hovoříme o tomto tématu, eh, že hovoříme o tomto tématu, protože tady existuje sociální stigma všech, kteří zkrachovali daleko více než USA a proto je tak obtížné tady po bankrotu nebo insolvenci vytvořit nový podnik. 60% dotazovaných podniků, kteří se dostali do insolvence, těm už se dnes vůbec nevěří. Potřebujeme tedy kulturu, kde nové začátky, nové startupy nebudou hodnoceny pouze podle insolvencí minulých, ale podle jejich schopnosti a tímto způsobem by mohly podniky získat tuto druhou šanci podniky v Evropě a proto je třeba, aby tady eh, samozřejmě, eh, aby se podporovaly také malé a středně velké podniky i jednotlivci a musíme spolupracovat na rozvoji systému, který bude zaměřen na včasnou preventivní restrukturalizaci místo, aby se potom celý proces musel zahajovat. My máme takový postup ve v Lámsku. Tady se poskytuje pomoc podnikatelům v obtíží, mohou se přihlásit, aby eh, se jim mohlo pomoci těmto podnikům, aby mohl přežít, anebo aby mohli znovu nastartovat. Eh, pokud se tady podle tohoto systému zažádá o pomoc, tak je to příliš pozdě a proto je i v našem textu významné, abychom se soustředili na ty systémy včasného varovna, varování, aby již v dobré době předčasně se mohlo upozornit na to a mít tady ty odborníky, eh, kteří by ne, kterým by nemělo být bráněno v jejich práci. Pracujeme-li na kompromisech, je důležité zjistit, jaké rozdíly existují v Evropské unii a jak by šlo harmonizovat tyto rozdíly či odbourat je například jednáli se o dlou délku toho přerušení. Tady máme otázku, zda možná má platit národní legislativa. Musíme harmonizovat jenom tam, kde je to opravdu nezbytné a také vytvořit právní jistotu pro podniky, které e, působí přeshraničně, jakož i pro přeshraničně působící investory. Musíme dbát na to, aby tady nedošlo k žádnému negativnímu dopadu na legislativní texty, zejména na zákonodárství v oblasti insolvence co se týče vyjednávání kompromisu, musíme se snažit najít vyrovnaný text mezi věřiteli a dlužníky. To je eh, významné pro podniky i pro jednotlivce. Pan zpravodaj už na to upozorňoval a my budeme dbát na to, aby tato rovnováha byla zajištěna ve všech článcích. Eh, v diskusi se stínovými zpravodaji na další se tedy těším a děkuji za vynikající práci kolegy zpravodaj. Děkuji, Tome. A jménem stínový zpravodajů ST paní Beres. Děkuji. Já omlouvám kolegu Kozolína, který zde nemohl být. My jsme hospodářský a měnový výbor a dáváme zde tedy eh, stanovisko právnímu výboru a proto bychom v těch pozměňovacích návrzích měli přihlédnout k podmínkách, za kterých je restrukturalizace prováděna a také je třeba dbát na určitou eh, harmonii při těchto postupech, protože často jsme tedy eh, svědky toho, že to, že ty režimy nejsou harmonizovány, vede k problémům. A tou hlavní otázkou je, jak můžeme efektivně v této oblasti postupovat to nám ukáží zkušenosti. Nicméně Evropský parlament by měl být ve svých cílech co nejambicioznější. A jak pan Gozzolino, tak i další socialističtí kolegové eh, chtěli bychom eh, zdůraznit eh, několik věcí. Jednak je to trvání, ta délka, protože jedním z cílů této legislativy je to, aby eh, ta eh, restrukturalizační a další řízení byla vedena dostatečně transparentně, aby se podniky tedy případně mohly obnovit, ale také, abychom se vyhnuli tomu, že to celé bude probíhat do nekonečna, ta řízení a že e, vlastně ohrozíme jak spotřebitele, tak dodavatele, tak malé a střední podniky. Pokud jde o restrukturalizaci, tak řada těch pozměňovacích návrhů, které SND e, předložila, se týkají toho, že eh, se eh, hovoří tedy jednak o restrukturalizaci, eh, jednak o dalších postupech. Potom, pokud jde o sběr údajů, tak tam samozřejmě je potřeba mít dostatečný přísun těch údajů, aby to vše mohlo řádně probíhat. A potom je třeba zaměřit se také na to, že možná první e, část celého toho řízení by měla být důvěrná, že to může pomoci novému nastartování toho e, daného e, podniku. Také by možná měly být konzultováni pracující. Já jsem v minulosti předsedala výboru pro zaměstnanost, takže jsem byla svědkem eh, těchto eh, záležitostí velice eh, zblízka a spolu s kolegou Cerkasem jsme diskutovali o tom, jak skombinovat ta řízení, respektive jak do nich zakomponovat konzultaci pracujících. Děkuji. Děkuji paní Beres za EKR. Kej dostane další příležitost. Děkuji. Pan kolega by se chtěl mluvit za to, že se nemohl dnes dostavit, takže eh, já přečtu o prohlášení, které mě neobsahuje žádné poznámky kompromisním pozměňovacích návrhům za něj. Takže obecná úvaha. Eh, řada pozměňovacích návrhů odráží eh, to, co říkají jednotliví členové o vlastní insolvenci mm, a o restrukturalizaci režimu. A například belgický restrukturační režim, ale v této složce ta měla být propojena s tím nejlepším, měl to být koherentní systém, který poskytne podněty, tak aby se uspůsobil každý systém tam, kde to bude nezbytné, tak, aby to bylo účinnější, rychlejší a levnější. To by se mělo udělat, neměli bychom zapomenout na globální obraz eh, různé povahy národních soudních systémů, kde mm, se restrukturalizace organizuje. Ale každý restrukturační případ je odlišný a proto je zapotřebí flexibility. Eh, trošku detailněji. pan Linz mm, by chtěl eh, zdůraznit následující body. Za prvé, jednotný postup mm, mm, za profes, eh, dluhu, proto aby bylo možné odlužení, to by nemělo být uvoleno na břemena členských států. Navrhujeme modifikovat článek 23, odstavec 1 a jsme potěšeni, že ostatní pozměňovací návrhy se ubírají v tomto tématu podobným směrem. Za druhé, jmenování takového soudního znalce by nemělo být povinné v každém případě. Souhlasíme s tím s komisí a navrhujeme, abychom úvodní část článku 5 vynechali odstavec 3, aby toto bylo necháno nepozměněné podobě některé tyto věci eh, nejsou důležité, eh, eh, případě, zvláště v případě jasných případů, kde je jenom málo věřitelů zaangažovaných. Za třetí, pro podnikatele je důležité, aby měli přístup k jasným informacím, pokud se dostanou do potíží, anebo když chtějí znovu začít. Mm, a proto je tu pozměňovací návrh o tom, že členské státy poskytnou tyto informace komise tak, aby usnadnili Voláme se, ale řekl, tlumočníci nám signalizují, že toto je příliš rychle a že není možné korektně tlumočit. Takže bych rád požádal dámu, aby trošičku zpomalila. Aby se vrátila možná dvě, tři věty zpátky, protože mě to velice zajímá, co říká. Tak ten třetí bod, kam jsme se dostali, nebo druhý? Ano, druhý, prosím jmenování soudních znalců by nemělo být povinné v každém případě. Souhlasíme s, v tomto s komisí a navrhujeme, aby v úvodní část článku 5 odstavec 3 zůstal ne, nezměněn. Eh, takovýto požadavek totiž není vždycky nezbytný, eh, užitečný a nebo v zájmu věřitele. Eh, zvláště když se jedná o jasné případy, kde je zaangažováno jenom málo věřitelů. Za třetí, je velice důležité, aby podnikatelé měli přístup k jasným informacím, pokud se dostanou do potíží a nebo chtěli, chtěli znovu začít. A v tomto eh, smyslu jsme také předložili pozměňovací návrh eh, tomu, aby členské státy komunikovaly tyto informace komisi tak aby se usnadnil tento postup a aby se snížilo administrativní břemeno, aby byly tyto informace poskytnuty všem členským státům. Pan Linec by ukončí tím, že říká, že se těší na to, že začne práce na eh, kompromisních pozměňovacích návrzích eh, zítra ráno. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem mluvila příliš rychle. Děkuji, Kej. Jenom jsme chtěli ušetřit čas hmm. Tedy vy si budete moci pak vyměnit spolu informace. Je tu ještě prosím někdo, kdo by chtěl promluvit za um, GUE, pan Věkas? Krásný dobrý den. Za to eh, Já jsem dostal eh, návrh a já bych teď rád během dvou, tří minut se vyjádřil k několika bodům, teda ale to je to, co mi dala kolegyně. Co se týče zaměstnanců, ti musí být hlavní prioritou, aby byla chráněna jejich práva a jejich finance. Nelze to stavat, ne, stavět na stejnou roveň. To musí stojit úplně na vrcholu posuzování tohoto problému. Aby zaměstnance nemuseli platit ztráty za tuto restrukturalizaci anebo insolvenci. A v rámci restrukturalizace je role zaměstnanců centrálním bodem, neboť zaměstnaní jsou vlastně hlavními věřiteli a konec konců jsou nejdůležitější součástí majetku podniku. Pakliže tedy dochází k pokusům restrukturalizovat a sanovat podniky, je třeba učinit to v dialogu se zaměstnanci a tito musí být zastoupeni ve všech fórech, kde se diskutuje o těchto tématech. Musí mít také hlasovací právo a musí být specificky zastoupeni na shromážděních věřitelů. Důležité také je to, co moje kolegyně Paloma López zdůrazňuje, a sice, že zaměstnanci se musí stát že jsou tedy zaměstnanci hlavním majetkem podniku a proto hlas jejich zástupců při restrukturalizaci je obzvláště důležitý. To musí být skutečně centrální záležitostí u takových návrhů. Thank you very much uh, for... Děkuji za zelené. Pan Gigold je zpravodajem, ale budete mluvit za ní. Ano, děkuji, pane předsedo. Jménem pana Gigolda bych rád učinil následující prohlášení. Vítáme klíčové cíle navržené směrnice snížit ty nejvýznamnější bariéry pro přeshraniční tok kapitálu, který pochází ehm, z strukturalizovaných rámců. Je to důležitý krok pro vytvoření ehm, právně závazného standardů na příště Evropskou unii. Je to důležité protože silnější cviční pravidla a posílení tohoto rámce usnadní pokračování různých operací věřitelů a proto eh, zabrání to, aby se stále eh, vršily nesplacené dluhy. Je to důležité pro bankovní sektor a po práci, kterou odvádí náš výbor. Eh, Rád bychom poděkovali zpravodaji za jeho práci a za jeho úsilí doplnit návrh komise. Také vítáme skutečnost, že eh, všichni členové byli zaangažováni do eh, eh, návrhu. Jde hlavně je to posílení systému časného varování. To by mohlo zabránit negativním vývoj biznesu a pak systém sběru dat. Ale je tu celá řada důležitých otázek, které nebyly zmíněny a které potřebují naši pozornost. Musíme být přířádostivější v našem úsilí ochránit práva zaměstnanců v insolvenci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 a musíme se postarat o to, aby udržitelné eh, inkluzivní postupy byly používány. Účinně musíme, musíme zaručit práva eh, zaměstnanců na informace, informování, slyšení ve všech fázích eh, těchto procesů. A je důležité, aby pracovníci byli vyňati z jakéhokoliv vymáhání. Mm, není možné jim ukončit smlouvu. Zaměstnanci by pak byli, museli zůstat zůstat ve vztahu nezaměstnanosti, ale mm, není možné eh, omezovat jejich práva. A konečně navržená směrnice přichází s řadou velmi eh, relevantních harmonizačních opatření, ale nebere v úvahu holistický přístup k insolvenčním pravidlům po Evropské, Evropské unii, ani se nestačí, nesnaží harmonizovat insolvenční právo. Proto si myslíme, že se musíme eh, už, už podívat na tuto směrnici Uznáváme, že je tady, jsou tady právní eh, výzvy, které by znamenal takovýto holistický přístup, ale ambicioznější kroky by měly být učiněny tak, abychom vytvořili společnou půdu pro harmonizaci eh, insolvenčního práva ve členských státech. Musíme zajistit komprehenzivnější, tedy obsáhlejší harmonizaci z dlouhodobého hlediska a musíme zajistit kapitálovou unii, která bude lépe fungovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A v neposlední řadě zde máme zástupce komise, pana Ondřeje Ondráčka. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se podíval na ta, ty pozitivní body a také na určité obavy, které máte v souvislosti s návrhem, který komise předložila. Jsem velice rád, že podporujete ten systém včasného varování. My jsme otevřeni tomu, abychom podrobněji specifikovali, proč jsme to neudělali. V některých členských státech totiž ty systémy nejsou známé, takže my jsme chtěli, aby to zůstalo v tom návrhu co nejflexibilnější. Potom, pokud jde o sběr dat, vítáme podporu našemu návrhu, stejně tak jako to, že eh, ti eh, lidé, kteří mají na starost to insolvenční eh, řízení, nemusí být tedy povinně vždy jmenováni. A v neposlední řadě, pokud jde o odlišný eh, přístup ke spotřebitelům a dodavatelům, tak opět tam jsou, respektive eh, pokud jde o ty eh, obchodní a eh, osobní dluhy, tak opět členské státy to řeší různě, takže my jsme se soustředili pouze na vymáhání těch obchodních dluhů. Pokud jde o ochranu pracujících, návrh směrnice, který předkládáme, plně podporuje zapojení pracujících ve fázi konzultace. Nechtěli jsme měnit eh, nic eh, na eh, statusu, kterého pracovní, pracující nyní požívají podle platné legislativy, takže pracující si i podle této směrnice zachovají veškerá práva, která mají již nyní. A pokud jde o tu flexibilitu a obecnou strukturu celého systému, ono je eh, velmi obtížné dosáhnout eh, skutečně toho nejlepšího možného, protože ty systémy v členských státech se opravdu velmi liší a my proto eh, spoustu těch požadavků formulujeme obecně. Členské státy tam mají hodně volnosti, hodně prostoru. Je to určitý kompromis mezi flexibilitou na straně jedné a společnými standardy na straně druhé, ale je skutečně velmi obtížné to nějak skombinovat, protože neexistují v Evropské unii žádné dva systémy restrukturalizace, které by si navzájem byly podobné. Děkuji. Pane zpravodaj, chcete k tomu něco říci na závěr? Eh. Ano, samozřejmě, zítra nás čeká hodně práce, kterou musíme udělat, ale jsem velice optimistický, protože všechno, co jsem slyšel, eh, vlastně eh, v čele Toma. Souhlasím i s tím, co řekl Tom, protože zásada tohoto návrhu je eh, prostě zachránit podniky, aby mohly přežít, aby byly udrženy u života a aby je to posílilo. To, o to se budeme snažit. Co se týče paní Pérez, eh, s tou taky souhlasím. Hovořila o transparentnosti, o zabránění situace nerovnováhy, samozřejmě vzít úvahu příslušné jak jedno operace, eh, to jistě zvážíme, zhromažďování údajů a potom já 30 let jsem přítelem jednoho kolegy, který pracuje velice blízko mé kanceláře a já s ním pohovořím, než se bude konat naše, zamě, naše zasedání stínových zpravodajů, abych ho eh, briefoval a abych se také s ním domluvil o tom, a EKR nám dala dobré odborné myšlenky. Co se týče té 23, my máme velice dobrou technickou spolupráci, odbornou tedy, ale samozřejmě vždycky jsme konfrontováni s tím problémem, že obecně jsme více eh, přiblíženi Evropě než oni. Chápu, Eh, pana Mikase a děkuji panu Rutas, Rultasovi za jeho dobrá slova. On také trval na tom stejně tak jako paní Periš a to se mi líbí. Uh, Mm, upozorňovali na roli pracujících. Samozřejmě je třeba mm, to brát v úvahu. Samozřejmě, já také chci víc Evropy, když hovoříte o větší harmonizaci. Možná, že můžeme to navrhovat, ale až ne tak do takového do, bodu, aby se prostě prolomila ta rovnováha. Bylo by sice hezké, abychom tady zaubírali odborné postoje, ale Věřte mi, já tady nechci vnášet rozkol mezi e, subsidiaritou a evropskou úrovní tedy. A teď dvě věci. Zaměstnanost, a já jsem byl s tím novým zpravodajem, e, již e, potvrdila um, užitečnost. Tady si můžeme vzít některou inspiraci, protože některé uh, problémy mohly být vyřešeny. Za druhé bych rád připomněl, že je to zásadně pro finanční restrukturalizaci. A tady platí specifické zákony pro pracující, pro jejich situaci, pro situaci důchodců, například případ Fogasa. Fog, Fogas, Fogasa. Eh, tam byli velice specifi, specifičtí věřitele. Čili to všechno je třeba vzít v úvahu, eh, včetně té účasti. Naprosto souhlasím s tím, co řekla komise. Nemá vůbec žádný smysl, abychom se snažili vzít ani milimetr od práv pracujících, které měli do dneška. Proti tomu bych samozřejmě bojoval. Takže se domnívám, že jistě dosáhneme lepšího zlepše, jaksi zlepšení eh, předlohy komise a děkuji všem kolegům. Eh. Děkuji. A jak jste žádal, můžete teď odejít, jenom bych vám řekl harmonogram, teď se posuzují pozměňovací návrhy, hlasovat by se mělo 6.11., 7.11., to je lhuta pro předkládání pozměňovacích národů v Jury, ti to budou posebovat 20. Mm, a 21. a hlasovat budeme v ledna. Teď máme zhruba 25 minut přes hlasova, před hlasováním, takže přeruším schůzi. Dear colleagues. Drazí kolegové, můžeme tedy začít s hlasováním eh, s naším obvyklým testem, takže zahajuji hlasování, prosím pěkně, zahajuji hlasování. Vy se zdržujete, já se vždycky zdržuju při hlasování zkušebním. Já už jsem udělal tolik testů v životě, že už mám dost, pravý pan poslanec. Pane... OK. Close. Za, za, ukončí hlasování. Takže dobrá. Začneme prosím pěkně hlasovat o zprávě pana Hökmarka o semestru, ale předtím bych rád dal slovo ještě panu zpravodaji, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Měli jsme skutečně e, výbornou intenzivní práci při dosahování kompromisních návrhů, kterých jsme dosáhli. Já si velice vážím veškerého úsilí a práce všech stínových zpravodajů. Domnívám se, že všichni jsme něčeho dosáhli. Problémem však je postup z širšího pohledu protože eh, k této zprávě přichází ještě dal, přichází další zpráva z výboru EMPL, která se zaobírá jinými záležitostmi, eh, které vlastně nezahrnují ty eh, specifita, specifická doporučení podle jednotlivých zemí ve follow-up ekonomické politiky. A to právě vytváří problémy. My se tady tím dnes nemusíme zaobírat. Já bych navrhl, abychom pokročili v hlasování, ale chtěl jsem jenom upozornit na to, že to způsobuje problémy zejména v přípravě pro plenární zasedání. E, to, co mohlo být, by bývalo být jednoduché, nebude tak snadné, protože vlastně tady jsou dvě zprávy. O jedné se nevyjednávalo, nediskutovalo, nebyla součástí celého postupu, do které jsem nebyl zapojen ani já, ani stínový zpravodajové, ani tento výbor, ale přitom to bude mít dopad na politiky, nesouhlasí to příliš eh, s country to country reporting nebo recommendations. A to znamená, že si myslím, že tomu bychom měli zamezit v budoucnosti. To není postup, který bychom mohli, měli udržet. Děkuji vám, pane zpravodaj, naprosto sdílím vaše obavy. A to je také důvod, proč trváme na to, že se snažíme zlepšit strukturu zprávy o evropském semestru, protože my také nejsme spokojeni se současnou se současným systémem, který v sobě obsahuje riziko této nekonzistnosti mezi jednotlivými výbory. A rozhodně eh, se budeme ještě s větší odhodlaností snažit to změnit do budoucna. Samozřejmě pro plenární zasedání jsou politické skupiny suverénní v jejich rozhodování a to záleží na jejich politickém hodnocení. Dobře, zahájíme hlasování. Kompromis A pro, proti, zdržel se, schváleno. 73 pro, proti, kontrola 73, elektronicky zahojí hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto kompromis B pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis G pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis H pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis I pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 152 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis K pro, proti, zdržel se přijato, kompromis L pro, proti, zdržel se přijato, kompromis M pro, proti, zdržel se přijato, Pozměňovací návrh 216. 216 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto stejnou většinou. Jestli si přejete to zkontrolovat, můžeme to udělat, a mně se to zdálo být zjevné. Chcete kontrolu? Kompromis N pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis O pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Q pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis R pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 263 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis T pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis U pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis V pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojité V pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis X pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 345 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Y pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis Z pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis A a pro, proti, zdržel se. Přijato Kompromis AB pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis AC pro, proti, zdržel se schváleno. AD pro, proti, zdržel se přijato. 407 pro, proti, zdržel se zamítnuto. OK, Ample do not vote. No, dobře, Ample nehlasoval, dobře. Musíme hlasovat o Regi 1. Regi 1, strana 36, alespoň na mém hlasovacím lístku po přehledu EMPL několik tady stanovisek u pozměňování. Takže teď jsme regi 1 pro, proti, takže to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končuje hlasování. Zamítnuto. Regi 2, pouze poslední věta pro, proti, zdržel se Zamítnuto stejnou většinou. Regi 5 pro, proti, zdržel se přijato. Regi odstavec 8 pro, proti. To zkontrolujeme. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 15, 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, regi 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis AE pro, proti, zdržel se, přijato. AF pro, proti, zdržel se přijato, 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis AG pro, proti, zdržel se přijato, kompromis AH pro, proti, zdržel se přijato, kompromis AI pro, proti, zdržel se přijato, kompromis AL pro, proti, zdržel se přijato, Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní elektronické minulité hlasování na takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. What a consensus. Yeah. Okay. Vote is closed. Končí hlasování. 33 pro, 8 proti, 5 se zdrželo. Srdečně blahopřeji panu zpravodajovi a celému vyjednávacímu týmu. A teď se dostáváme eh, k celé řadě námitek, které byly dohodnuty mezi zpravodaji a jejich koordinátory z Ekonu, možná, že budou odůvodněné. A já raději dám slovo panu zpravodajovi, protože budeme hlasovat. Pan Langen má slovo. Rád bych chtěl krátce něco říct k obou IDD návrhu tedy prava, akta předesené pravomoci. Obsahová hlediska jsou oba v pořádku, protože ale původně už to bylo v květnu a v červnu, a pak v červnu a v červenci mm, a pak vlastně až 21. září to dorazilo. Tak jsme navrhli, eh, pan předseda a já, abychom komisi požádali, se v samotném zákoně stanovila eh, lhůta pro uživatele, pro podniky, aby to bylo předěla, předáno na eh, říjen 2018. Eh, chceme to, aby se to prosadilo. Tento seznam pro členské státy by měl mm, zůstat na 23. únoru, ale pro průmysl, pro ekonomiku, pro zákazníky, zvláště pro malé a střední podniky, a proto oba pozměňovací návrhy, tam má ta lhuta realizace být převedena na první, na eh, rok 2018. Prosíme o schválení, protože některé členské státy říkají ne, prosím, dělat, nedělat to dříve, lépe řečeno se hlásí firmy. Thank you very much. Děkuji. Pan, pan, kolegyně Pres. Děkuji. SND podpoří pozici zpravodaje. Chtěla bych ale jasně říci, z jakých důvodů jsme žádali o odložení. Není to poprvé, co u delegovaných aktů eh, předtím, než ty delegované akty a legislativa vstoupí v platnost, aby tam mezi tím byla lhůta šesti měsíců. Zde komise měla spoždění eh, a proto se mění i to datum vstupu v platnost, to je velice politováníhodné. Je potřeba na to upozornit, že za to může komise a je třeba dbát na to, aby se to v budoucnosti neopakovalo, protože si myslím, že pokaždé, když Evropský parlament eh, odsunuje eh, vstup nějaké legislativy v platnost, eh, tak eh, to není dobré. A nevím tedy, zda to snad není strategie komise. Ano, to je jasné. Thank you. Děkuji. Vidím, že další žádosti o slovo zde nejsou, proto můžeme hlasovat. Nejprve tedy hlasujeme unblock o odstavci je to tedy námitka Unie vůči IDD, týká se to dozoru nad produkty a požadavky na eh, pojišťovací společnosti a distributory společností. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní citace, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Bod odůvodnění A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Bod B, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1 k eh, recital C, schváleno. A hlasujeme o takto pozměněném textu. Roll call vote, eh, jmenovité hlasování, prosím, můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. 41 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Přejdeme k druhému. Yes, sorry, yes. Ano, omlouvám se. Přejdeme tedy k eh, druhému dokumentu, odstavec 1 2, schváleno, citace en blok, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, bod A, kdo je pro, zdržel se, schváleno, bod B, pro, pro proti, zdržel se, schváleno, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní hlasujeme o celém pozměněném textu jmenovitým hlasováním. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 40 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme. A myslím si, že to je velice jasný signál z politování hodních důvodů a měli bychom se tomu do budoucnosti vyhnout takovémuto odsouvání, protože to není poprvé. Na jedné straně bychom se tedy měli vyhnout tomu, aby se to opakovalo, a na druhé straně doufám, že komise se bude řídit eh, Radou Evropského parlamentu. A tím, že pan zpravodaj si domnívá, že to odsunutí nebo posunutí je dobře odůvodněno. A nyní budeme eh, hlasovat o eh, námitce, která se týká otázka nařízení MIFID. Markusy. Děkuji. Chtěl jsem poukázat pouze na to, eh, že tady je technická informace, která nám eh, dala komise asi před eh, rokem a celá ta věc už ležela celý rok v komisi. A kromě, kromě nějakých malých redakčních změn komise nic nepodnikla. Teď jsme se dohodli na tom, že tato eh, early non-objection uděláme, protože je to nezbytně nutné k tomu, abychom modifikovali systémy, ale pochopitelně je nepřijatelné, aby to trvalo rok když eh, nedochází k žádným zásadním změnám eh, na technické instrukci ESMA. Komise to tedy měla udělat nebo předložit daleko dříve, pak bychom neměli takovýto časový tlak a nemuseli bychom to ověřovat tak rychle. To jsem chtěla jenom pro úplnost dodat. Děkuji. Ano, zdá se, že máte závažné důvody. Můžeme tedy hlasovat en bloc o odstavcích a two kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Citace, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Bod A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Bod odůvodnění B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. C, pro, proti, zdržel se, schváleno. D, pro, proti, zdržel se, schváleno. A hlasujeme o celém textu jmenovitým hlasováním. Prosím, můžete začít hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování 41 pro, 4 proti, jedno zdržení se. Návrh byl tedy přijat, blahopřejeme. A nyní na závěr ještě eh, další eh, nenámitka. Týká se to nepřímých clearingových úprav a regulačních technických standardů. To je stejná problematika, o které hovořil kolega Ferbel. Vlastně by se to mohlo bývalo stát už dříve. Teď máme na stole refit a teď co dostává sem akt přenesené pravomoce. Myslím, že musíme vyvíjet tlak na to, abychom měli lepší mezi institucionální dohodu s komisí. Thank you. Yes, that's... Děkuji vám. Ano, to je mnoho. Odstavec 1 a 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Citace 1 až 9 pro, proti, zdržel se, úvodní bod ustanovení pro, proti, zdržel se, přijato. Myslím, že můžeme veškerá úvodní ustanovení odhlasovat dohromady pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní schválnice, tedy hlasování o celém textu jmenovitým hlasováním. Vote is closed. Končili hlasování. 41 eh, pro, 4 proti, 1 se zdržel, přijato, srdečně blahopřejeme. A tím tedy ukončujeme naše hlasování a přistupujeme k dalšímu bodu, na bodu pro, k eh, dalšímu bodu našeho programu. No, no, no problem. I will wait for Fine. Is this item now? Okay, so now we are... Dobrá, takže... Se dostáváme k bodu 13. Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva. Toto je stanovisko, jak víte. Libe je příslušným výborem a naší zpravodajkou je Eva Žoliová. Máme 69 pozměňovacích návrhů, kterými bychom se měli zaobírat a dám slovo paní zpravodajce, prosím. Floor. Four minutes. Thank you. Čtyři minuty. Děkuji, já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali na tomto stanovisku pro výbor Ekon, které se týká boje proti praní špinavých peněz prostřednictvím trestního práva. Měli jsme velice plodné setkání na minulé plenární zasedání ve Štrasburku a dospěli jsme, myslím, k velice dobrým kompromisům. Vedle navrhovaných kompromisů bych také ráda upozornila na některé věci, které by podle mého názoru měly být eh, ještě zváženy. Pokud jde o daňové trestné činy, jakožto predikativní trestné činy, mělo by jít o predikativní trestný čin bez ohledu na výši sankcí v daném trest, eh, členském státě. U návrhu komise je to podmíněno jedním rokem odnětí svobody. Některé členské státy ale za daňové úniky nemají trest, eh, nebo za daňové trestné činy nemají trest odnětí svobody. A já si tedy myslím, že predikativní trestný čin by opravdu mělo jít bez ohledu na výši sankce. Pokud jde o sankce, podle článku 5 odstavce 2 navrhuji, abychom zvýšili maximální délku odnětí svobody ze čtyř roků na pět let, protože jde skutečně o velice závažné trestné činy. Také bychom měli stanovit eh, maximální délku odnětí svobody pro napomáhání, podněcování a pokusy o trestné činy. To by měly být minimálně tři roky odnětí svobody. Ponechali jsme v tom návrhu to, že některé členské státy méně přísně eh, postihují napomáhání trestnému činu než toho pachatele samotnému, samotného. Ale členské státy zde mají eh, jaksi, eh, flexibilitu stanovit si pro toho pachatele přísnější sazbu. Myslím si, že je také důležité doplnit sem určité doplňující komplementární sankce, například zákaz uzavírání smluv s veřejnými orgány, případně vynětí z nároků na evropské fondy, na čerpání z evropských fondů. Pokud jde o přitěžující okolnosti, myslím si, že bychom se mohli doplnit dvě takovéto okolnosti. Jednak eh, tedy, že eh, to eh, praní špinavých peněz je nějak spojeno s teroristickými akty a potom také, pokud je do toho zapojena nějaká politicky exponovaná osoba. Provedli jsme dále určitá vyjasnění týkající se příslušnosti provádět stíhání, protože v návrhu komise přetrvává určitá právní nejistota. My bychom zde stanovili určitou hierarchii priorit eh, faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Za prvé by to tedy bylo území, kde byl trestný čin spáchán, za druhé státní příslušnost pachatele, za třetí země původu a za čtvrté stát, členský stát, eh, na jehož území byl ten pachatel dopaden nebo nalezen. A já ještě navrhuji, aby bylo možné pro usnadnění spolupráce moci využívat eh, Eurojustu. Těším se nyní na vaše komentáře a počítám s vaší podporou u kompromisních návrhů. Thank you very much. Děkuji. Nevidím pana Tomasa Mana. Ještě někdo z HPP? Kdo by chtěl mhm, promluvit za pana Mana? Ne. Dobrá. Za ST. Hubeje. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu velice eh, zásadní eh, návrh, protože všichni víme, jaké škody eh, praní špinavých peněz způsobuje. Rovněž to podporuje jinou trestnou činnost, a to včetně terorismu. Máme zde eh, směrnici proti praní špinavých eh, peněz. Tím se asi Evropská unie uvědomila, že je třeba proti tomu bojovat, ale je určitě potřeba mít i další akce. Je třeba mít eh, minimální pravidla pro trestní eh, postihy a také pro eh, společnou definici těch eh, dotčených trestních činů. Návrh komise je dobrým základem pro další práci, ale myslím si, že pozměňovací návrhy naší paní zpravodajky ten text velice zkvalitňují a posilují. Především se zde rozšiřuje eh, definice těch daňových trestných činů, které jsou na eh, seznamu těch činů, které jsou považovány za praní špinavých peněz a také to, že se navýší ze 4 na 5 let ten trest odnětí svobody. Mnou předložené pozměňovací návrhy mají eh, za cíl především to, aby ty eh, kroky, které eh, předcházejí eh, tomu trestnému činu, aby se na ně nenutně vztahovaly tyto postihy a také, aby ti, kdo napomáhají trestnému činu, nemohli mít vyšší trest eh, než ten pachatel a také, aby ta fyzická osoba eh, byla zodpovědná, ať eh, jedná sama za sebe nebo za někoho, nějakou další fyzickou či právnickou osobu. Tolik tedy z mé strany. Thank you. Děkuji. Pan Luke, pan Fox. Děkuji. Ano, pan Fox se omlouvá za to, že nemůže být přítomen, požádal abych eh, přečetl prohlášení eh, za něj. Což teď učiním. Za prvé, Pane, eh, přeložené změňovací návrhy mají zajistit, abychom měli uměrný přístup, aby členské státy na tomto zakládaly na národní úrovni, pokud tak bude možné. Ostatní skupiny však nezvolily tento přístup a chtějí duplikovat pozměňovací návrhy a to se, to se týká zpráv pana chtějí, aby se šlo za rámec doporučení FITAI a aby mm, toto bylo podpořeno. Má e, skupina chce rozšířit e, rozsah tohoto je tu řada pozměňovacích návrhů, které moje skupina nepřijme. Ehm, daňové záležitosti zůstávají v pravomocech členských států a proto nemají žádné místo v tomto textu výzvy snížit hra, práh z 25% pro aktéry není proveditelný a e, také se nevolá po horizontální ochraně oznamovatelů. E, tyto pozměňovací návrhy e, ne, nevolí ani praktický, ani vyvážený přístup. Také se navrhuje minimální míra trestů. Jsem, jsem skeptický, co se týče harmonizace trestního práva, ale budu o tom diskutovat s kolegy, až uvidíme kompromisy a mm, mm, budu se těšit na spolupráci se s těmi zpravodaji v následujících týdnech. Tak toto bylo prohlášení Ashley Fox. Ashley Fox. Mm, chtěl bych ještě za sebe dodat, že tady se odchylu od jednoho bodu stanoviska pana, pana Foxe, protože si myslím, že snižování těch 25% prodílu je, ne, není proveditelné, ale je velice důležité. A za druhé je důležité se zmínit, že ochrana oznamovatelů je, mm, je důležitým úkolem eh, pro eh, Evropský parlament, měl by se jim zabývat. Ale Přesto si myslím, že je důležité, abychom zúraznili, mm, že to je s neziskovým zájem. Není to, nejde jenom o finanční zájmy, už se odhalují e, tyto věci. Myslím si, že je velice důležité, abychom něco ve věci ochrany těchto lidí udělali. Thank you very much. Děkuji. Přesně, když diskutujeme téma související s praním špinavých peněz a whistleblowery, oznamovateli, tedy dostáváme takové strašlivé, takovou strašlivou zprávu, že novinář z Malty Tafnikovalna, Galicia, který hrál prominentní roli s jinými novináři v celé řadě vyšetřování, zejména Panama Paper, zemřel v důsledku, nějakou, v důsledku pumového atentátu, což je strašlivá a smutná zpráva, takže samozřejmě vyjadřujeme naši soustrast a odsuzujeme tento čin. Nevidím tady Alde, Eva Žoli, vy budete hovořit za zelené? Ne, promiňte, omlouvá se pan předseda. Nejprve musíme uzavřít kolostí nových zpravodajů. Jsou tady jiné skupiny? Takže nyní dám slovo zástupcům komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi, jsou to smutné zprávy také chci vyjádřit um, soustrast rodině eh, novináře. Ochrana oznamovatelů je eh, také na programu komise, aniž bychom se zavazovali nějakému návrhu, ale je to něco, čím bychom se měli zabývat jako z horizontální záležitostí, než v kontextu jenom finančních eh, trestných skutků. Chtěl bych také potrhnout některé příspěvky, které byly učiněny. Tato směrnice o boji proti Eh, praní eh, špinavých eh, peněz. To je, tady máme rámec, o kterém se věnujeme v rámci trilogu, takže některé pozměňovací návrhy by byly lépe umístěné tady. Tato směrnice, řekl bych, tady jde o trestní odpověď na praní špinavých peněz a také možné sankce, které budou to začleněny. Velmi oceníme podporu klíčových prvků tohoto návrhu a jeden z klíčových prvků je rozsah. To, to, to, to by mělo pokrývat všechny závažné trestné činy. Jak už bylo řečeno, tento návrh obsahuje také daňové e, e, trestné skutky a měl by hrát prominentní roli v této směrnici. Komise nemůže formálně potvrdit žádné pozměňovací návrhy, ale první posouzení je velice pozitivní. Například rozšíření uplatňování sankcí a také do dodání dalších trestů e, nebo odstrašování, proces odstrašení, pravidla jurisdikční a snižování Ehm, počtu těchto přeshraničních případů a zlepšení přeshraniční spolupráce. Na závěrem těšíme se na hlasování 16. listopadu a věříme, že začne institucionální diskuse krátce poté. Děkuji. Děkuji. A teď má tady slovo Eva Jolie na závěrečné připomínky. Děkuji vám, kolegové, za vaše připomínky. Myslím si, že budeme mít poslední zasedání stínových zpravodajů příští týden ve Štrasburku, kdy si budeme moci vyslechnout různé názory, ale na posledním zasedání jsme dosáhli mezi sebou velké dohody a skutečnost, že že daně by měly jít před tresty. To si myslím, že je dobrý krok proti prání špinavých peněz. Nebyl ty, to zamýšlený čin a celou řadu věcí už jsme zabudovali do směrnice o praní špinavých peněz. To je důležité. A to strašlivé zabití malckého novináře, s nímž jsme se sešli, když jsme byli na Maltě na naší misi, ukazuje, Domnívám se, jak významná jsou pravidla proti špinavých peněz a měli bychom je vypracovat co nejlépe. Abychom měli společné sankce minimální, to si myslím, že je velmi důležité. Stejně tak, jako je zvýšit ty tresty, protože Toto je ústředním bodem toku nelegálních peněz přicházejících z nejrůznějších druhů trestné činnosti a které se používají také teroristy. Čili teď je skutečně na čase, aby se udělala povinná legislativní a velmi dobrá. Takže těším se na naše další zasedání. Děkuji mnohokrát. Takže následující harmonogram hlasování v Ekonu 6. listopadu, eh, v příslušném výboru Libe 20. listopadu. A domnívám se, že nyní můžeme ukončit naše zasedání. Příští schůze se bude konat 19. Eh, října v 9 hodin. Děkuji vám.